někdo eh, k jednacímu řádu, a skutečně pouze k jednacímu řádu. Děkuji. Kolega Kelly. Děkuji, vážený pane předsedo, za toto úžasné